On y va, on y va. Regagnez votre siège, prépare... Takže, prosím, abyste se posadili všichni, připravte se. Bien, mesdames et messieurs. Dámy a pánové. Grande séance de je to takové naše poslední veliké hlasování, v podstatě ještě před těmi posledními hlasováními, která čekají dneska odpoledne u náléhavých záležitostí. Je to vlastně takové poslední zasedání pro nás, pro všechny, pro mě osobně a proto, jestli dovolíte, moc se, moc se omlouvám tlumočníkům, kteří to budou muset všechno tlumočit, ale máme, my jsme opravdu připravili celé 100 tisíce pozměňovacích návrhů, měli jsme více než 20 tisíc hlasování a tak dále, čili nyní naposled, ještě prosím, abyste se opravdu připravili předtím, než všichni se vrátíme do svých domovů a všem vám přeji šťastnou cestu. Euh, a nyní, dámy a pánové, začínáme hlasovat. A je to zpráva pana Buljaniče, která je první zprávou a budeme hlasovat po jménech. Prosím, zahajuji hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování. Přijato. A nyní je to zpráva paní Metzola rovněž hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Opět je to další zpráva paní Mecola. A opět po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní je to zpráva paní Kraca, která se týká Evropských fondů dlouhodobých investic. První eh, pozměňovací návrh je pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se přijato. Jedna CP. Hlasujeme nyní. Hlasujeme po jménech. Končím hlasování. Přijato. 21 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti. Zdrželi se, přijato. Druhá část, po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále to 35 úvodní ustanovení. Hlasujeme po jménech. Hlasujeme nyní. Hlasujeme nyní. Takže nyní, nyní, hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijata. Návrh komise. Hlasujeme zvednutím ruky pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní, kdy je paní Kraca? Kde je zpravodajka? Vážená paní kolegyně, máte slovo. Ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη Chtěla napřed poděkovat eh, panu Almuniovi a dalším spolupracovníkům za rady během mm, zpracovávání tohoto tématu, kde se jedná o dlouhodobé financování. Chtěla bych také požádat o to, abychom eh, přistoupili ke konečnému hlasování. Děkuji. Dobře, to znamená, že odložíme toto hlasování. Kdo je pro odložení hlasování? Pro, proti? Zdrželi se. To znamená, že odložíme hlasování u této zprávy. Dobře. A nyní se dostáváme k paní Mešner a její zprávě. Ještě předtím pan Schlitter chce vystoupit. Monsieur Schlitter, vous avez la parole. Pane Schlitter, máte slovo. Ça marche? Funguje to? Oui, maintenant. Voilà. Děkuji, je zde eh, celá řada chyb eh, v překladu ve švédském znění, jak jsem zaznamenal. Já jsem se již spojil s lingvistickými právníky, juristy, ale ne všechny chyby byly odstraněny. Eh, jedná se mm, mm, dílem o velmi důležité eh, věci. Jsou to také velmi zásadní věci v rámci jednání s komisí a radou. A proto chci ještě jednou zdůraznit, že platí anglická verze, když k tomu přistoupíme prakticky. A poté to lingvistické aktivisté eh, ještě napraví a skorigují, ale bohužel v této chvíli švédské znění je přímo v rozporu s dohodou eh, eh, s radou. To se musí vyřešit. Výborně, pane Šlitere, děkujeme. Ano, vy už jste se o tom zmínil, dobře, čili anglická verze bude platit, ale samozřejmě, že poté bude opravná verze k dispozici ve všech jazycích, tak aby všichni viděli, jak to probíhalo. Prosím, ještě paní zpravodajka se chtěla přihlásit. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, kvůli těmto překladatelským chybám došlo již k přesunu ze včerejšího dne na eh, dnešní den. Je mi toho líto. Chtěla bych ještě něco dodat, protože mnozí nevědí, o čem hlasujeme. Jedná se o rámcovou směrnici o plánování námořních prostor. My máme v Evropě sedmkrát víc pobřeží a dvakrát tolik vodné plochy ve srovnání s pevninou. A tady se dá se rozvíjet, zejména pokud je o biotechnologie a offshore technologie. Abychom to správně plánovali, eh, tak potřebujeme potřebujeme právě tuto směrnici. Eh, myslím, že většina z poslanců to neví, proto jsem to ještě jednou zopakovala. Děkuji. Výborně. A nyní budeme hlasovat to znamená nejprve 88. Kdo je pro, proti, zdrželi se? Nebylo to úplně jasné, čili poprosím vás, ověříme to elektronicky. Čili ještě jenom 88 je to pozměňovací návrh. Konči, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato velikou většinou. A nyní budeme, promiňte, říká paní předsedající, nejprve návrh komise. Zvedněte ruce pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu a hlasujeme eh, po jménech. Zahajuji hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování. Přijato. A dostáváme se ke zprávě pana Gargy Poleda, odhad příjmu a výdajů. Začínáme 20D pozměňovací návrh. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jednička. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pětka. Pro proti, zdrželi se, přijato. 21 pro. Dobře, ověříme. Ověříme pětku. Zahajuji hlasování. Nyní můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Hm, vidíte. 21. Pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Dvojka pro, proti zdrželi se zamítnuto. 6D pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 24 hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třináctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Sedmička. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Čtrnáctka. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 25. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Osmička pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Sedmnáctka pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Patnáctka po jménech. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 27. po jménech. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 28. Opět po jménech. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 29. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 11. ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 18. Pro. Dobře, ověříme to. Dobře. Ověříme druhou část jedenáctky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Osmnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třicítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třináctka ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme, říká paní předsedající. Trojku ověříme. Zahajuji hlasování. To znamená, třetí část ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Desítka ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32. Hlasujeme po jménech, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacítka původní text pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme to. Ověříme dvacítku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19. Hlasujeme po jménech, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Švába. Porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže blok 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? A nyní návrh komise. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? A nyní celý legislativní text. Hlasujeme po jménech. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme ke zprávě pana Stáse. Blok 1. 34. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Blok 2 nám odpadl, to znamená nyní návrh komise. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní nás čeká ještě 35 pro, proti, zdrželi se přijato a legislativní usnesení hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se ke zprávě pana Protasěviče. Nové psychoaktivní látky. Je tam balíček 48 pozměňovacích návrhů dvou výborů, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dále je to dvanáctka. Libe ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 47 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh komise pro, proti, pro. Já myslím, že to bylo jasné. Dobře, druhou část ověříme. Druhá část 47. ověříme. Končím hlasování. Přijato. A nyní návrh komise. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat o legislativní usnesení po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme ke se zprávě paní Jiménez Beseril Baril. Nejprve je to balík pozměňovacích návrhů od výboru Libe pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. Dobře, ověříme, ověříme sedmnáctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Měli jste pravdu. A nyní návrh komise pro. Proti. Drželi se. Přijato. A nyní legislativní usnesení. Budeme hlasovat po jméne. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dosáváme ke zprávě pana Petrleho jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem. Čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se přijato. Měla jsem takový pocit, ale samozřejmě můžeme to ověřit, takže pětka. Ještě jednou ověříme pětku. Hlasujeme elektronicky. Hlasujeme o pětce. Končím hlasování. Přijato. Musíte zvedat ruce. Šestka. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nebylo to jasné. Dobře, zahajuji elektronické hlasování. Šestka. Končím hlasování. Zamítnuto. Musíte zvedat ruce. Sedmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto, to bylo jasné. Jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto, to bylo jasné. Dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, trojka pro, proti, zdrželi se přijato. Dobře, promiňte, říká paní předsedající, promiňte, ano, zamítnu, ano, máte pravdu, dobře. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení, nyní budeme hlasovat po jménech. Dobře, ověříme to, říká paní předsedající, ověříme trojku. Ověříme to elektronicky, ověřujeme trojku. Končím hlasování a je to skutečně odmítnuto. A nyní se dostáváme k usnesení, celému usnesení a hlasujeme po jménech. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Dobře, a je to návrh usnesení náboženské svobody a kulturní rozmanitost. Máme zde sedmičku, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní o celém usnesení hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ano, je zde procedurální poznámka. Prosím, máte slovo. Oui, vous donne la parole. Máte slovo. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedající. Opět jsme hlasovali o zprávě, e, kde chrastíme zbraněmi proti e, nedemokratickým lidem. Včera e, policie vaší okupační vlády Paní předsedající přerušuje. I... Čili nejde o procedurální poznámku, to znamená, že budeme pokračovat do naší práci. A máme zde pana spolu předseda z našeho výboru pro spolupráce, pan Pitpro, který je nahoře se svou delegací. Všechny je zdravíme mezi námi. Merci à vous d'être là. Děkujeme, že jste mezi námi, milí hosté. A ještě požádala o slovo paní Harms. Prosím, procedurální poznámka. Paní